Vážený pane generální tajemníku OSN, je pro nás velikým potěšením, že vás můžeme přivítat eh, opětovně v Evropském parlamentu. Vážená paní Ban, i vás velice srdečně vítáme. Eh, vy doprovázíte dnes vašeho manžela a proto i my vás velice srdečně vítáme v Evropském parlamentu. Před 70 lety, pane generální tajemníku, v roce 1945 eh, byly v San Francisco založeny Spojené národy. Dnes, vážené dámy, vážení pánové, jsou Spojené národy nejdůležitější organizací mezinárodní spolupráce. Jsou nosným sloupem pravidel založených na světovém řádu a jsou nepostradatelné pro respektování a dbání nad mezinárodní bezpečností. Mezinárodní bezpečností, která je ohrožována z nejrůznějších koutů světa více než kdykoliv dříve. A Spojené národy poměřují eh, a OSN musí hrát centrální roli právě při řešení konfliktu v tom, aby byla tato bezpečnost zachována, abychom vždy nacházeli mírová řešení. Evropská unie a zejména tento parlament sdílí eh, centrální cíle vaší organizace, pane generální tajemníku. Bojování proti změnám klimatu, boj proti celosvětové bídě a hladu, angažovano za vzdělávání a trvale udržitelný růst. Tyto cíle jsou zásadním předpokladem pro uvádění v život mírových procesů, které, jak jsem před chvilkou uvedl, nezbytně potřebujeme. V tomto boji eh, stojíme jako Evropský parlament a o tom vás jistě mohu ujistit ve jménu svých kolegyň a kolegů po vašem boku. Proto je mi velikou ctí, že vás mohu, pane generální tajemníku, přivítat v našem domě evropské demokracie. Velice mě těší, že vás mohu druhé přivítat v Evropském parlamentu a dát vám slovo. Prosím, pane generální tajemníku. Your Excellency. Vaše excelence, um, pan Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu, pane předseda Evropského parlamentu, ctihodní poslanci Evropského parlamentu, e, vážený e, e, místo předseda Evropské unie, vážení komisaři, excelence, dámy a pánové. Jsem poctěn tím, že mohu oslovit zástupce národů Evropy. Chtěl bych pogratulovat panu předsedovi Šulcovi za to, eh, že dostal prestižní Šalmantovou eh, cenu tento měsíc eh, za svou práci při prosazování demokracie a za to, že se snaží přiblížit Evropský parlament blíže lidem nebo národům Evropě. Ten Tento Parlament představuje eh, širokou diverzitu kultur a tradicí a je spojen společnou vírou v tom, že jsme si, budeme silnější a lepší, když budeme působit společně. Hrajete důležitou roli a to v každém bodě agendy um, OSN. Evropská unie je pilířem. Pilířem mezinárodní spolupráce eh, zaměřené na mír eh, a eh, lidská práva. OSN by nemohla fungovat bez podpory a angažovanosti Evropské unie. A jsem hluboce vděčen za vaši angažovanost. Dámy a pánové, dnes bych rád eh, zúraznil eh, tři eh, body a výzvy, které jsou vzájemně propojeny. A sice je to něco, čemu bychom měli společně více věnovat pozornosti. Za prvé, měli bychom zabránit violentnímu extremismu, za druhé bychom se měli věnovat výzvám spojených s migrací a za třetí bychom měli vytvářet trvalé udržitelný svět pro všechny. Excelence, dámy a pánové. První nárůst násilného extremismu je velkou hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost. E, neuvěřitelná vlna e, brutality proti civilnímu obyvatelstvu, e, která je ještě odporována extremistickými skupinami, je přímou výzvou univerzální hodnoty míru, mír, tolerance a lidské důstojnosti. Ničení kulturního dědictví Eh, je eh, proti eh, společné lidskosti. Jsem velice angažována, chci spolupracovat s evropskými institucemi, tak abychom se mohli těmto výzvám postavit předložím um, obsáhlý plán, akční plán OSN, tak, abychom mohli zabránit um, násilnému extremismu. Předložím to generálnímu schromáždění um, později, později v tomto roce. Musíme se uh, soustředit uh, na to, abychom uh, posílili inkluzivní řízení, větší zodpovědnost, abychom respektovali univerzální hodnoty a vedli dialog mezi společenstvími. Eh, lidská práva, eh, právní eh, stát, to jsou zásadní prvky. Ehm, vždycky si musíme připomínat naši ehm, zvláštní zodpovědnost tak, abychom mohli správně reagovat na terorismus a vyhnout se ex- ex- extremismu musíme dát kompetence mladým mužům a ženám a posílit ehm, vliv vůčích osobností z oblasti kultury a vzdělávání také o náboženství. A musíme také zvážit to, co motivuje eh, mladé muže a někdy i ženy, aby eh, se natolik vzdálili, aby se, se radikalizovali. A to tak, mm, že eh, jsou připraveni působit škody ostatním a nebo dokonce obětovat své vlastní životy v celém tomto procesu. Vidíme tady eh, nebezpečný extremismus, hm, vidíme eh, hrůzné činy, které eh, byly spáchány Boko Haram, Daesh, Al-Shabaab a také ostatními sektářskými a teroristickými skupinami. A tady vidíme, slyšíme také nenávistné projevy, včetně ze strany některých politických vůči osobností stran hm, a přitom eh, migranti a menšiny jsou nejčastějšími cíly. Měli bychom společně jednat tak, abychom se eh, věnovali všem těmto věcem a příčinám a jejich kořenům. Vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, výzva migrace je něčím, co nám všem leží velmi na srdci. Od středozemí po jiho, východní Asii Ehm, tady zažíváme mnoho mužů, dětí a e, žen, kteří přicházejí o své životy e, v velice nebezpečných e, cestách, když se snaží uniknout. Tento rok to bylo asi 1800 migrantů, kteří utonuli ve středomoří a 20-násobek, 20 násobek toho, co jsme zažili minulý rok ve stejném období. Polovina z nich se snaží překročit zemí, protože jsou pro následování nebo vůli, e, jsou obviněni, z obměňování a e, měli by svý kvalifikování k tomu, aby byla ochráněna lidská práva jako uprchlíci. Evropa musí se hrát důležitou roli a musí převzít kolektivní zodpovědnost a e, jednat. Zachraňovat životy by mělo být naší klíčovou prioritou a proč? Proč bychom měli se snažit o účinnější vymáhání práva proti těm, eh, kteří pašují? Eh, musíme eh, také mít bezpečnější úřady, které se budou řešit tyto nebezpečné cesty. Musíme mít také legální kanály, možnost přesídlování, sjednocování rodin a také víza, víza. Před dvěma dny jsem byl v Irsku a setkal jsem se s lidmi ze Syrie, z Afghánistánu, Myanmaru a také z demokracie Demokratické republiky Kongo, um, kteří byli úspěšným způsobem přesídleni ale neproběhlo to bez um, potíží, eh, nalezli však um, bezpečí a její Eh, v tomto domově jim byla eh, poskytnutá pomocná eh, ruka. Vím, že je celá řada dalších takovýchto příkladů v, napříč Evropou a měli bychom ještě v tomuto více se snažit porozumět. Dnes ráno jsem měl další příležitost, setkal jsem se s devíti letou sírskou dívenkou, mm, která uprchla před eh, různými činy a eh, násilí v jejím vlastním městě, v její vlastní zemi. Byl jsem tak pohnut a dojat, když se na mě obrátila a začala mi eh, vyprávět o svém snu. Snažil jsem se ji motivovat, aby nezoufala, povzbudit ji a říct jí, eh, svět je s tebou, On, Spojené eh, národy, Evropská unie také a eh, rovněž tvá rodina a i celé občanské společenství. Bylo to jedno z nejdojemnějších okamžiků, které jsem zažil. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vítám návrhy předložené Evropskou um, komisí pro řádnou migrační politiku. A dnešní oznámení Evropské uh, komise týkající se návrhu uh, přemístění 44 žadatelů o azyl je už krokem ve správném směru. Chtěl bych vás, členské státy, povzbudit k tomu, abyste eh, projevili ucit, jak se, když se bude zvážit tento, važovat tento důležitý eh, návrh, tak byste zvážili i vaši zodpovědnost. Důležité, eh, úspěšné sdílení hranic může Evropské unii toto sdílení břemena eh, může umožnit eh, Evropské unii, aby se eh, věnovala dramatickému počtu těchto lidí, zatímco bude dávat příklad pro ostatní regiony na světě, které stojí před podobnými výzvami. Eh, Spojené eh, národy, eh, vysoký komisařka pro uprchlíky a také mezinárodní organizace, které se zabývají migrací, i nadále budou spolupracovat s evropskými vůdčími osobnostmi a budou se věnovat krizi takové, tak abychom pokryli otázku lidských práv a mezinárodního práva. Tento postoj musí být komplexní, musíme se zaměřit na země původu, tranzitu, a na cílové země je zapotřebí ukončit konflikty, které způsobily větší přesuny lidí než v jakékoliv jiné době od konce druhé světové války. V Evropě i jinde musíme eh, řešit to, eh, co se začíná jevit jako stigma a diskriminaci vůči migrantům v Evropě dochází k nízkému nárůstu populace a demograficky se eh, Evropská unie dostává ke stárnutí populace, takže narůstá eh, deficit a aby si mm, Evropa uchovala eh, svou produktivitu a dynamiku, potřebuje migranty. Poválečná historie Evropy je jedním z velkých příkladů spolupráce pro mír a prosperitu. Úspěch Evropy se stal uh, silným tahounem pro migraci. Evropské hodnoty a hlavní principy eh, tak to musí i vést odpověď. A k tomu, aby Evropská unie a Evropa učinila zadost tomu, co nastavila jako principy. Dámy a pánové, nyní bych rád pohovořil o třetí globální výzvě, v níž spoleháme na evropské vedení a vizi. V, tomto, v této kritické době pro udržitelný rozvoj. Tento rok musí být rokem globální činnosti. V roce 2015 máme tři možnosti, historické příležitosti k tomu, aby svět byl udržitelný, prosperující a postupoval eh, v rovnosti příležitostí. V červenci musíme obnovit globální partnerství pro rozvoj a mezinárodní konferenci pro financování rozvoje v Addis Abebě. Rozvinuté země mají zodpovědnost za vedení při poskytování fondů zaměřených na vykořeňování nejhrubší chudoby a na čelení klimatickým změnám. Eh, rozvojová pomoc ODA bude nezbytnou součástí financování v této agendě, zejména u těch nejméně rozvitých zemí. A u těch států, které urgentně potřebují navýšenou pomoc. Tyto země splní 0,7 HDP potřebuje 0,7 eh, pomoci HDP pro svůj eh, růst. A já naléhám na to, aby země OECD se řídily eh, tímto příkladem. Je zapotřebí, aby se státy zavázaly k takovýmto cílům rozvojové pomoci a aby e, tohoto dosáhly co možná nejdříve. Současně víme, že rozvojová pomoc ODA sama o sobě nestačí. Musíme mobilizovat financování z mnoha různých zdrojů, z veřejných i soukromých. Základní zodpovědnost za financování udržitelného rozvoje spočívá na vládách samotných a proto potřebujeme podporovat zlepšování efektivity eh, daňových systémů v jednotlivých státech. Potřebujeme se zavázat také k lépe koordinované daňové spolupráci, abychom mohli bojovat proti úniku daňovým a nelegálním finančním tokům. Úspěšný výsledek Addis Abeby je zásadní pro budování důvěry, eh, hnací síly a aby se naše plány mohly proměnit ve skutečnost. Tento rok je druhým milníkem pro rozvoj. Eh, tento, v tomto roce máme ty druhý milník pro rozvoj v New Yorku v září. Eh, v této agendě pro rozvoj se musíme zaměřovat na udržitelné cíle pro rozvoj, kterým se bude říkat SDG. Ty budou zaměřeny na eh, lidi, které budou také eh, přátelské vůči planetě a budou udržitelné. Jde o to, aby neudržitelná spotřeba a produkce byly eh, změněny. Evropa zde může vést této snaze eh, svým přechodem k nízkouhlíkovému hospodářství. A pak v prosinci v Paříži vlády musí eh, dostat svým závazkům ohledně univerzální dohody o klimatických změnách na konferenci v Paříži o klimatu. A zde je opět vedoucí úkol eh, Evropské unie zásadní, aby Evropa dokázala čelit rizikům a posílit prosperitu a posílit bezpečnost, včetně energetické bezpečnosti. Prostřednictvím těchto závazků a energetické politiky Evropská unie může dosáhnout bezpečnější budoucnosti s nízkouhlíkovou ekonomikou pro své obyvatele i pro celý svět. Děkuji Evropské unii, že je mezi prvními, kdo takto už v březnu tohoto roku hovořil o svých cílích a také děkuji za úsilí členských států, mnoha členských států eh, v, eh, ve fondu pro eh, klimatické eh, změny. Je zapotřebí zajistit v Paříži ambiciozní dohody. Eh, tato cesta musí být politicky důvěryhodná, tak aby stovky milio- miliard eh, dolarů na to mohly být uvolněny do roku 2020. A ten Zelený klimatický fond musí dobře fungovat, tak aby i nejméně rozvinuté země nebo Afrika nebo malé ostrovní státy také mohly využívat. Evropská unie tedy musí silně podporovat a zajišťovat toto všechno. Také žádám, aby Evropská unie podporovala vytváření a plnění zvláštního balíčku pro ty nejzranitelnější země, včetně malých ostrovních rozvojových států a těch nejméně rozvinutých zemí. které eh, také trápí klimatické změny a potřebují eh, pomoci pro svůj rozvoj. Tento balíček se má zaměřovat především na odolnost, adaptaci, na finance a na energetiku. A na závěr eh, také naléhám na to, abyste nadále chovali vysoké ambice v kontextu pařížské dohody a také prostřednictvím prosazování klimatických cílů roku 2020 a také, abyste zvažovali ambicioznější cíle pro období po roce 2020. Thank you for your support. Děkuji vám za vaši podporu. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento eh, rok je 70. výročím existence OSN. Naše organizace se zrodila z popela druhé světové války, která eh, ponechala velkou část Evropy eh, v rozvalinách. A nyní vidíme symbol toho, co, čeho lze dosáhnout i po té největší devastaci. Žijeme ve složitém světě plném eh, problémů, ale jsem také přesvědčen, že žijeme ve světě příležitostí. A vy jste mezi strážci tohoto příslibu. Vy jste lokomotivou s nejsilnějším motorem. Proto naléhám na vás, abyste táhli svět vpřed, abyste jej tlačili dál svou silnou mocí hnací síly vašeho motoru, abyste přispěli k vytváření spravedlivějšího světa pro tuto i další generace. Děkuji vám za vaše silné závazky, za vaše vedení k demokracii a za ducha služby, které přinášíte v této důležité práci, když zde reprezentujete evropské národy, evropské občany. Děkuji vám za podporu cílů eh, OSN a také za tuto příležitost eh, k vám promluvit. Eh, vaše excelence, vážené poslankyně, vážení poslanci, pracujme společně na tom, aby tento svět byl lepším prostředím pro všechny lidi, nehledě na to, odkud pocházejí, mohli žít důstojně, kde nikdo nebude ponechán stranou. To je naše, moje i vaše eh, politická eh, zodpovědnost v tomto 21. století. Děkuji vám mnohokrát za vaši podporu a za vaše vedení. Děkuji vám mnohokrát, pane generální tajemníku. Vždyť tak dobře rozumíte německy, pane generální tajemníku, že ani nepotřebujete tlumočnické zařízení. Děkuji mnohokrát, pane generální tajemníku souhlas a potlesk sněmovny vám ukázal, že jste oslovil přesně ty záležitosti, které jsou důležité i pro nás a jsme velice vděční za to, že jste nás navštívil už po druhé. Já bych rád tuto příležitost využil proto, vážený pane generální tajemníku, abych vás ujistil, že poslanci Evropského parlamentu a domnívám se, že to mohu skutečně říci zastoupení všech kolegyň a kolegů, že my děkujeme nejenom eh, Organizaci spojených národů, ale vám osobně. Protože já se domnívám, že vy jste jeden z nejvěrohodnějších reprezentanců ideje spolupráce všech národů na této planetě. A proto i vám patří náš velký osobní dík.